jednacím řádu našeho parlamentu. A teď už máme před sebou hlasování a začneme s doporučením kolegy Schanfelda odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Jedná se o jedno hlasování, jmenovité hlasování a tímto ji zahajuji. Hlasovali všichni. Ještě vteřinu. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Další zpráva je zpráva kolegy Langeho, jednotná technická pravidla pro kolová vozidla. E, je jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Další je e, doporučení FISAS z Aixela, obchodní dohoda mezi Unií a Kolumbií a Peru s vystoupení Chorvatska, jednotné hlasování, jmenovité hlasování a e, pardon, končím hlasování. Návrh je schválen. Zpráva Kavada, posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Doporučení Anderson, odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, protokol. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh je schválen. Zpráva Ferber. Trhy finančních nástrojů. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Zvednutím ruky, prosím. Proti? Zdržel se schváleno. Blok 1 odpadá. A teď návrh komise. Eh, pro, proti? Zdržel se schváleno. A Teď eh, návrh eh, legislativnímu usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A ještě jedna zpráva pana Ferpera, trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cenými papíry. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? prosím zvednutím ruky, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 1 odpadá a teď tedy návrh komise, zvednutím ruky, kdo je pro, proč se schváleno. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Stas, jmenování člena účetního dvora. Jde o pana Rimantasa Šadžiuce. Zahajuji hlasování. Tajné hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Zpráva Preda 2015, zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015. Po odstavci 8 ústní pozměňovací návrh opa- na Gerence. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Do mikrofonu, prosím. Děkuji, pane předsedo navrhuji následující ústní pozměňovací návrh. Evropský parlament navrhuje, aby arbitrážní mechanismus v rukou předsedy Evropské komise byl ustaven s cílem zajištění soudržnosti politik a v případě divergence mezi jednotlivými politikami Unie by bylo na předsedovi komise, aby plně se zhostil své politické odpovědnosti ohledně hlavních směrů a rozhodl v souladu s příslušnými závazky závazky Unie v této oblasti. Eh, pokud eh, odsouhlasíme tento pozměňovací návrh, tak vlastně jenom potvrdíme naše stanovisko z roku 2013, když jsme hlasovali o mé zprávě v této věci. Pokud tak neučiníme, tak se zbavíme zásadního nástroje v této oblasti, eh, schopnosti vést arbitráže a tak, jak by to řekl kolega Jean-Louis Bourlange, bychom přispěli k tomu, aby politika soudržnosti zůstala eh, takovým eh, nožem, který by byl spíš tupý než k něčemu. Takže je tady opozice k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Alespoň 40 poslanců by se muselo zvednout, povstat Dobře, takže návrh eh, ústního pozměňovacího návrhu padá, nemůžeme ho zohlednit a teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1, odstavec 10 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 11 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Odstavec 15 původního textu pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 18 ve dvou částech, první pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 21 ve čtyřech částech, první pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 24. Původní text pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Odstavec 27 ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 30 původního textu ve třech částech. První část pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Třetí část pro, proti, zdržel se schváleno odstavec 33 ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní odstavec 40, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. Odstavec 41, zvednutím ruky, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. 42, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. Úvodní ustanovení E, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Neviděl jsem eh, přesně zvednuté ruce, proto ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní F. -ko. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme raději i tento návrh elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako o celku. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Postupujeme tedy dále. Nyní zpráva Hojbuch. Nová aliance pro zabezpečování potravy na výživu odstavec 2. První část, kdo je prohlasujeme jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 3. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 15, bod 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 18, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 22 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, od Část 2, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Schváleno. Odstavec 25, první část, kdo je? Budeme hlasovat jmenovitě, pardon. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odstavec 28. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 34 bod 1, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 34 bod 2, původního textu, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 34, bod 6. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Odstavec 36. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Odstavec 59. První část, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, raději ověříme elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Ustanovení 26 původního textu, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Ustanovení 37 původního textu, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, úvodní ustanovení C, původního textu, kdo je pro, proti, zdržel se někdo to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako o celku. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Postupujeme tedy dál. Nyní hlasujeme o zprávě Stolojan, hodnocení mezinárodních účetních standardů. Jedná se o hlasování o celém usnesení. Hlasujeme jmenovitě, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o zprávě Van Orden. Operace na podporu míru, zapojení Evropské unie a OSN na Africké unii, unie, odstavec 6, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 9, tři části, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Třetí část jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Odstavec 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno odstavec 18, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní odstavec 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Ustanovení 8. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Úvodní ustanovení N, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o usnesení jako celku. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Na votazione je chiusa. Approvato. Končím hlasování schváleno. Postupujeme tedy dále. Zpráva Česák nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce. Máme tady, jedno, máme tady eh, pozměňovací návrh výboru Agri, číslo jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, čtyřka, kdo je pro, pro je to opět Agri, pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní o celém usnesení jako celku hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. La votazione chiusa. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Postupujeme ke zprávě McIntyre technologická řešení pro udržitelné zemědělství v Evropské unii. Odstavec 5, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 8, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To raději ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní odstavec 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 24. Tři části. První část. Kdo je pro? proti, stržel se někdo schváleno, druhá část jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní třetí část, opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 25. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 27, tři části, první část, kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo schváleno druhá část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Jmenovité hlasování o třetí části. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní odstavec 28. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Odstavec 30. Je jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Odstavec 31, dvě části. První část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Druhá část, ta odpadá. Takže odstavec 32, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Odstavec 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to raději elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 42, tři části, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno druhá část jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Dru- třetí část jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní odstavec 46. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní odstavec 47, opět jmenovité hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Odstavec 58, dvě části. První část, kdo je pro? Pro. Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Odstavec 70, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Odstavec 74, první část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní druhá část, opět jmenovité hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Úvodní ustanovení B. Původní text, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Druhá část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní úvodní ustanovení C, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Třetí část, opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Úvodní ustanovení i původní text hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Úvodní ustanovení Q. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Úvodní ustanovení R. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo Schváleno. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh byl přijat. A nyní postupujeme ke zprávě Hujtema posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. Odstavec 10 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 31. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Odstavec 32 v pěti částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro, Poprosím, abyste lépe zvedali ruce, protože to odtud není vidět. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo Myslím, že to bylo také schváleno, ale raději to ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pátá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 33, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Úvodní ustanovení A, původní text, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, ověříme elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Úvodní ustanovení C, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Úvodní ustanovení D, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno úvodní ustanovení I, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno úvodní ustanovení je první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno a druhá část, kdo je pro, proti, držel se někdo schváleno. Nebo chcete to ověřit elektronicky? Dobře, hlasujeme elektronicky o druhé části. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. O několik málo hlasů. Teď budeme hlasovat o celém usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Schváleno. A tím končí dnešní hlasování. Nyní přistupujeme ke vysvětlení hlasování. Tři kolegy l'aula. Takže prosím, aby ti, které nebudou vystupo, vystupovat, aby opustili hemicykl, máte na to minutu. Takže vysvětlení hlasování. Nejdříve ke zprávě pana Ferbera. Jedná se o trh eh, s finančními nástroji. A dávám slovo panu Polčákovi. Jednu minutu, prosím.